jednotného přístupu. Jako první má slovo pan zpravodaj, kolega Leifried, přesně čtyři minuty, pane kolego. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já se budu snažit. U této legislativy si musíme vyjasnit, o co nejde. Nejde o to zavádět nové standardy pro měření hlučnosti na letištích nebo nové standardy hlukových omezení. Nejde o to Eh, zkoumat věci vědecky nějak jinak. Jde o to, že Evropská komise chtěla zavádět opatření na, hluko, na hlukové omezení v Evropě poněkud jednotněji, protože měla pochyby o tom, jakým způsobem se v jednotlivých státech dochází k různým e, opatřením na omezení hlučnosti. Chceme definovat e, jednotné eh, indikátory, a přivést všechny k jednomu stolu, aby si tak řekl. Takže to je ten důvod. A ta intence je určitě hrozně hezká. E, ovšem, bohužel komise, když už něco chce udělat, tak často jak si přijde o e, tu takovou tu kritickou hmotnost, aby se tak řeklo, tím, že chce regulovat úplně vše. E, co chtěla Evropská komise? Evropská komise chtěla zákon, který by jí umožnil ta národní opatření na omezení hluku na letištích jak si nějakým způsobem penalizovat, pak, když nebudou splňovat její podmínky. E, případně by se zaváděl proces e, mediace pro zajištění těch podmínek. E, názor většiny parlamentu byl takový, že toto opatření by nedávalo smysl. Jde o princip toho, že vlastně Evropská unie se má míchat tím pádem do všeho a to je přesně ten princip, který rozčiluje spoustu evropských občanů už dnes. Společně s komisí a společně s radou jsme pak nalezli řešení, které podle mého názoru tuto věc zohledňuje. Je to řešení, které zajišťuje, že se Evropská komise nebude vměšovat úplně do všeho, Eh, zajišťuje, že ta opatření se budou, když se doposud řeší na národní úrovni, řešit na národní úrovni i do budoucna, ale komise se může informovat, eh, co se děje v členských státech a případně se k tomu může také vyjadřovat. Já si myslím, že to je balíček, který sečteno a potrženo dává smysl. Rád bych ještě jednou řekl, cílem této legislativy nebylo e, regulovat věci nějakým novým způsobem nebo něco nově interpretovat, vymýšlet si nová kritéria, to ne. K tomu by bylo jiné nařízení nebo jiná směrnice. My si myslíme, e, že případně by něco takového bylo smysluplné, nicméně zatím toto naším úkolem nebylo. Naším úkolem bylo pouze zajištění, že bude obhájen princip subsidiarity. Rád bych tuto příležitost využil ještě k tomu, že bych poděkoval stínovým zpravodajům. Jednalo se o skvělou konstruktivní spolupráci, což je dobře. Náš výsledek je také dobrý, pracovali jsme na něm společně a to je konec konců smysl politické práce. Chceme společně, ačkoliv každý máme jinou představu, společně tvrdou prací dospět k dobrému výsledku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane Leichtfriede. Jako další má slovo komisař Kalas. Jste prezident. Pane předsedo, poslanci, poslankyně, já podporuji dohodu o hluku na letišti, kterého dosáhla Rada a parlament tak, jak to právě představil pan zpravodaj Leichtfried a já mu za to blahopřeji stejně tak i stínovým zpravodajům za jejich práci. Evropskému parlamentu se dařilo řídit eh, ten výsledek směrem k většímu zviditelnění těch zdravotních aspektů a také navýšení veřejné účasti v tom rozhodovacím procesu. Komise měla vyšší ambice, například pro pro menší letiště, ale bylo zapotřebí a všechny zúčastněné strany respektovaly určitá dopravní omezení. Nicméně stávající pravidla nebo dosažených pravidel to je takový kompromis, umožní tedy větší míru obrany evropských občanů vůči hluku. Rozhodně národní orgány tu nemohou být v tomto osamoceny. Uh, Eh, protože eh, tedy to budou všeobecná pravidla týkající se hluku. Mělo by to zajistit, že se eh, všude budou uplatňovat takové pokyny, které vzejdou z těch nejlepších postupů a vše tady bude také mm, probíhat na základě nákladové efektivity a je důležité také zajistit tento rovnovážný přístup a to, že vstoupí v platnost také dohoda mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A máme také eh, směrnici o hluku v životním pří, eh, prostředí. Tam asi je také oblast, která se dotýká těch zdravotních aspektů. Vím, že na tom pracujete a za to vám také děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Teď jménem jednotlivých politických skupin. Eh, nejprve pan Gáler za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčen o tom, že dohoda o Eh, omezení snížení hluku na letištích je dobrou zprávou pro občany v Evropě a také pro všechny ty, kteří eh, bydlí v okolí letiště. Eh, já bydlím v blízkosti frankfurtského letiště. Už tady bylo řečeno od pana zpravodaje, že je potřeba aplikovat princip subsidiarity. To je podle mě dobré v kombinaci s vyváženým přístupem. Myslím si, že tam, kde vzniká hluk, je potřeba proti němu bojovat a tam by, se, eh, tam by to měly příslušné úřady, které by měly poslední slovo. Argumenty komise berou všichni na vědomí, ale to rozhodnutí musí být učiněno na místě. Dále si myslím, že je důležité, eh, že ochrana zdraví je tímto textem zakotvena a k tomu jsme také slyšeli vysvětlení komise, že hluk, nebo že studie o hluku na zdraví, e, nebo že bude připraven zákon o tom, jak regulovat vliv hluku na lidské zdraví. Také je důležité zaměřit na ty nejhlučnější letadla. A my doufáme, že v budoucnosti budou obyvatele těchto oblastí ještě lépe informovány o tom, co se eh, v těch jejich letištích plánuje. Takže výsledkem je něco, s čím můžeme souhlasit a doufáme, že tím bude zachována důvěra občanů v místní orgány, že například budou moci využívat eh, mediaci a že ten nakonec, eh, ten výsledek pro ně bude přijatelný a děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili projednávání této, tohoto návrhu. Děkuji vám, pane Galere, a teď na minutu a půl pan Liberacky. Mikrofon. Mikrofon, prosím. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi Leichtfriedowi. Já bych chtěl poděkovat, pogratulovat panu zpravodaji, protože vypracoval výtečný dokument a gratuluji mu za ten úspěch, kterého dosáhl. Myslím, že i pan komisař Kalas principiálně souhlasí s tím, že ty prezentované argumenty jsou dobré, umožňují členským státům se více zapojit, vyřešit ta zdravotní aspekty a větší možnosti také pro obyvatele, kteří žijí blízko velkých letišť, takže si myslím, že už nyní je to úspěšný text. Tyto faktory by měly být rozhodující a pan komisař s tím souhlasí tedy, že toho nebude hodně na celoevropské úrovni, eh, ale že i nadále tam budou tedy eh, důležité hlasy členských států. Blíží se eh, kampaň a lidé často říkají, Evropská unie nám nutí to a ono. Nicméně je třeba si uvědomit, že často toto i řeší problémy takže rozhodující slovo ostatně v rukou členských eh, našich občanů a myslím si, že již nyní je tento dokument úspěšný. Myslím si, že by se měly změnit také na to navázané aspekty, jako eh, blahobyt občanů, kteří žijí v daných oblastech, a jsem rád, že tyto faktory se tam právě objevují. My eh, se to nesnažíme eh, regulovat oblast malých letišť a to si myslím, že je také správné a rozumné. Děkuji teď paní eh, Meissner na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chtěla poděkovat pak panu Ramosovi který byl spolupravodajem, kromě pana eh, Lechtviga. Toto jsou všechno známé věci. Všichni víme, co tady jde. Rozhodně potřebujeme v Evropě eh, letecký, leteckou dopravu, hm, ta je v Evropě velmi hustá, bude se to ještě navyšovat a musíme proto přemýšlet o tom, jak můžeme eh, je regulovat, jak můžeme zohlednit osídlení Víme, že hluk škodí zdraví, ten bychom tady měli se snažit co nejvíce omezit. Já jsem velmi rád, že tady byl uplatněn vyvážený přístup. A eh, tento přístup umožňuje zohlednit jak veřejné zdraví, tak i eh, potřebu dále rozvíjet eh, ten daný sektor hospodářství, tomu třeba leteckou dopravu a vytvářet pracovní místa. Takže jsem ráda, že se nám podařilo tento návrh předložit. Dnes jsme tady hovořili také o alternativních palivech. To letiště by také mohlo sloužit jako jakási stanice pro elektromobily a i tady by, i letadla by mohla v budoucnosti mohla využívat elektrickou energii. V každém případě jsem ráda, že se nebude rozhodovat v Evropě, ale že se bude rozhodovat na místě což je rozhodující. Každé letiště má jiné postavení, jiné podmínky a proto je potřeba k tomu rozhodnutí dospět společně s místními obyvateli. Děkuji vám, paní Meissner. A teď eh, paní Lichtenberg na jednu minutu. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Leichtfriedovi, který společně s námi všemi Eh, i velmi intenzivně vyjednával. Děkujeme i v tomto případě i radě, radě za souhlas a za to, že se teď podařilo konečně eh, ubránit eh, tuto oblast a to, že je potřeba vyjednávat na místě o redukci hluku. I přesto ale bohužel ten vyvážený přístup tady zůstává, proč říkám bohužel, a to proto, že to znamená, že není možné zakázat přelety, ale eh, je možné stanovit nějakou maximální hranici. A s tím my máme i nadále problém. A to se týká i dalších oblastí, protože když začneme omezovat právo na zdraví a právo na zdravé životní prostředí, Eh, s tím, že je potřeba zajistit nějaké ekonomické zisky některým podnikům, tak eh, se tím dostáváme na špatnou cestu. To se může týkat i potravin, to se může týkat eh, odpadu průmyslového a proto si, jsem tím znepokojena. Děkuji vám, paní Lichtenberg. Teď na jednu minutu paní Foster. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat našemu panu zpravodaji, panu Leichtfieldovi, který odvedl vynikající práci. My již eh, teď aplikujeme vyvážený přístup ICAO a je důležité se zamyslet nad tím, jak můžeme redukovat hluk v leteckém sektoru, například tím, že ušetříme, urychlíme zavádění jednotného eh, leteckého prostoru Měli bychom také podporovat nové technologie. My jsme měli určité eh, výhrady k tomu, eh, jak tato zpráva na začátku vypadala. Jsem velmi rád, že teď mohu říct, že všechny tyto obavy byly odstraněny. Eh, zvítězil zdravý rozum a subsidiarita byla dodržena. Pokrok v jednáních byl značný a v důsledku toho my v ECR e teď můžeme toto nařízení podpořit. A děkujeme ještě všem ostatním eh, stínovým zpravodajům a panu zpravodaji Leichtfriedovi děkuji. Paní Foster, umožníte kolegovi Rubikovi, aby vám položil otázku? Pane Rubiku. Děkuji, pane eh, předsedo. Já mám otázku na Eh, vědecké nebo výzkumné požadavky v Evropské unie. Máme teď Horizon 2020, tady by se také mělo za, zabývat leteckou dopravou. Myslíte si i, že díky tomu by mohlo dojít ke významné redukci hluku? Já si myslím, že eh, tady je ten eh, příspěvek možný, ale hlavně jsou to ty, je to vědecká iniciativa Clean Sky, na to by mělo, eh, měla jít 1,4 miliardy, jde o zlepšování leteckých motorů a tak dále a tímto bychom mohli udělat velký krok upředu díky také implementaci jednotného evropského nebe a Cezaru. Eh, takže všechny ty prostředky máme k dispozici a měli bychom je využít. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Foster. Pan eh, Kolíček tady není a proto dávám slovo panu Marineskovi na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Udržitelný rozvoj v letecké dopravě si vyžaduje zohlednění některých faktorů a lepší řízení hluku na některých vybraných letištích. usnesení OECD eh, argumentuje, ICA, pardon, ICA mm, eh, argumentuje tím, že nejlepší bylo přijmout vyvážený přístup a to je zachováno i v eh, té dohodě mezi parlamentem a radou o omezování hluku a také eh, o tom, že je potřeba, aby příslušná rozhodnutí byla přijímána na místní úrovni. Aby bylo možné také operativně přijímat různá opatření na snížení hluku. Myslím, že ta opatření jsou tedy velmi vážená a eh, subsidiarita je dodržena. Ten návrh není úplně radikální, nepůjde tady nebo nepovede ke zničení leteckého průmyslu, Přistoupí se k eh, opatřením pouze, pokud eh, noční letecký provoz může mít eh, škodlivý vliv na veřejné zdraví. Platí tady princip předběžné opatrnosti a současně také motivace pro letecký průmysl, aby se dále modernizovaly. Regionální orgány mají možnost přijímat všechna tato rozhodnutí, takže ta nebudou diktována z centra a stejně tak nebudou platit úplně eh, stejná pravidla pro všechny letiště, které kolikrát mají velmi různé výchozí podmínky. Musíme si uvědomit, že je potřeba také dát hlas eh, demokraticky zvoleným zástupcům letecké společnosti. Teď budou muset zohledňovat eh, různé faktory. Letecká doprava je pořád jednou z nejbezpečnějších a nejrychlejších způsobů dopravy a měl bychom možnit její další rozvoj a přitom zajistit maximální míru bezpečnosti pro všechny občany. Děkuji vám, pane Marinesku. Teď eh, začíná Catch the Eye a já bych rád slovo panu Mikulášikovi. Děkuji pěkně. Děkuji. A omezení provozu letiš, která souvisí s hladinou hluku v rámci vyváženého eh, přístupu. To je dobrá zpráva, kterou tu projednáváme a přijmeme. A jsem rád, že Evropská unie respektuje všechny předpisy, které platí eh, v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví a tímto způsobem se tedy snažíme pomoci občanům, které obtěžuje zvýšená hladina hluku, například kvůli nočním letům, které by měly být více omezovány. Je dobré, že v tomto případě Evropská unie eh, tedy rada nedošly názor, k tomu názoru, že musí být platný pouze jeden jediný předpis, ale že tu máme subsidiaritu a prostřednictvím ní necháváme velkou míru rozhodování členským státům, aby rozhodovali tedy o možných zdravotních rizicích a hladinách eh, hluku oni. Děkuji vám, pane Mikolášiku. Na závěr procedury kečty a má slovo paní Cikau. Já bych chtěla zdůraznit potřebu harmonizace společných pravidel eh, při omezování provozu na letištích, okolí eh, evropských letišť. Já jsem velmi ráda, že místní orgány budou moci rozhodovat o těchto opatřeních na snížení hladiny hluku v okolí letišť a také o zákazu nočních letů. Chci také upozornit na směrnici 49 z roku 2002 o ambientním hluku a doufám, že tento text bude konečně implementovan. Děkuji vám mnohokrát, paní Cikal. Teď má slovo pan komisař Kalas. Pane předsedo, poslanci, poslankyně, děkuji vám za vaše připomínky. Dnešní debata prokazuje, že je možné eh, dospět k úspěšnému eh, uzavření návrhu týkajícího se letišť a přijetí nařízení o hluku na letištích určitě eh, vytvoří podmínky pro schválení na radě a další rozhodování nového parlamentu i o lepších letišních službách a podobně všech těch oblastí v rámci letišního balíčku. Tedy um, prokazuje se tu, že je možné dosáhnout dobrého kompromisu a dosáhnout dohody. Ohledně výzkumu, jak eh, zmínila oprávněně paní Foster, hovořila o tom, že single sky a všechno, co je na to napojeno, rozhodně vede k snižování hluku a znečištění a že je zapotřebí tedy podpořit výzkum a rozvoj letišních leteckých motorů zase, aby to mohlo mít pozitivní dopad na snižování hluku. Takže jsme rádi, že i výzkum v oblasti dopravy bude mít více finančních prostředků, eh, než tomu bylo v předchozím finančním období. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři Kalasi. Na závěr rozpravy má slovo zpravodaj, pan kolega Leifried, máte dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že obsahově už zaznělo úplně vše, proto bych rád tuto příležitost využil k tomu, že ještě jednou poděkuji kolegům eh, kteří kon, eh, konstruktivně spolupracovali na tvorbě této legislativy. Je to možná snad můj eh, poslední projev během tohoto legislativního období. Máme zde však tady jiné kolegy, jiné kolegy, kteří jsou vždy proti kteří nikdy s ničím nespolupracují, kteří svůj hlavní úkol e, zejména zde v plénu vnímají jako neustále si na něco stěžovat, kteří chtějí omezit práva Evropského parlamentu, kteří chtějí vlastně celý Europarlament zrušit. Když se podíváme teď na naše výsledky, co se týká přesně této legislativy, e, my jsme zlepšili legislativní návrh komise, a upřímně řečeno, tito ostatní kolegové jsou ve skutečnosti pro horší legislativu, jsou ve skutečnosti pro, aby občané Evropy nemohli spolu rozhodovat o tom, kdo tu legislativu tvoří. Jsou to lidé, kteří jsou ve skutečnosti proti demokracii v Evropě. A vážení kolegové a kolegyně, musím vám říci, že já jsem proti takovému to pohledu. Já jsem pro silnější a sebevědomější parlament a jsem pro více demokracie v celé Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane Leichtfriede. Tím je tato rozprava ukončena. Hlasovat se bude ve středu v 18 hodin. Jako další bod na pořadu jednání následuje společná rozprava o potravinách zdraví, zvířat a rostlin. Konkrétně je to zpráva pana a co se týká potravy a krmy, potrav a krmiva pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravku na ochranu rostlin. Dále je to zpráva paní Paulsen, zdraví zvířat a pak je to zpráva pana Fajmona, ochrana opatření